Hautala. Pan Poselt chce vystoupit. Pane předsedo, já se vás velice vážím a vážím si toho, jak vedete parlament. A vaše vedení bylo velice dobré při hlasování. Chtěl bych jenom pořádat všechny místo předsedy, aby při hlasování ve čtvrtek v poledne už nepřáli pěkný víkend. Dnes odpoledne máme naléhavé rozpravy, budeme hlasovat. To jsou naprosto plnohodnotná hlasování, i když spousta, ob, eh, spousta poslanců už odjede. Takže prosím vás, eh, rozprava skončí až dnes v 17 hodin, takže prosím vás předtím nepřejte kolegům pěkné odpoledne. Já jsem eh, to udělal, protože to je moje poslední příležitost, abych eh, to udělal já, jako zde od předsednického stolku. Já vím, že ještě práce pokračuje. Zpráva Hautala, pan Nikola Seč, jedna minuta. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení Kolegové a kolegyně, myslím, že je politování hodné, že v mnohých eh, zemích je práce ombudsmana úmyslně stěžovaná restriktivními právními předpisy i administrativními překážkami, nebo je dokonce zcela znemožněná svévolným zatýkáním, vězněním, pronásledováním a zastrašováním. Vzhledem k tomu, že Evropská unie tady je jakožto ochránce lidských práv ve světě, já se připojuji k vízi, aby komise začala využívat nové pravomoci, které které vyprývají z Lisabonské smlouvy, eh, aby bylo možné usměrnit eh, Evropskou unii z hlediska lidských práv, aby eh, doložka o lidských právech byla systematicky vkládána do všech dohod o partnerství a obchodě mezi EU a třetími zeměmi. Souhlasím také s preventivním postupem, jako je hodnocení třetích zemí, které vstupují do vztahu s EU z hlediska lidských práv a bylo by dobré zaplnit i podnikatelské kruhy. Děkuji. Děkuji. Pan Kašmarek, minuta. Pane předsedající, šanovní pánstvo. Pane předsedo, dámy a pánové, paní Hautola připravila velice dobrou zprávu a já bych jí chtěl poděkovat. Pokud budou implementovány závěry z této zprávy, potom ochrana zastánců lidských práv bude mnohem lepší a silnější ze strany EU než je nyní. Proto jsem hlasovala ve prospěch této zprávy. Máme příležitost zde zachránit životy mnoha zastánců lidských práv na celém životě. Je třeba soustředit se na to, aby neumírali v důsledku násilí. Pan Klinc. A promiňte, ke zprávě Klinc, paní Uvír. Δεν είναι εδώ Paní Uvír zde není, tak pan Betten. Jedna minuta. Pan Betten zde také není. A tak se dostáváme ke zprávě je Coelho. Pan Mastela, jedna minuta. Ούτε ο κύριος Μαστέλα είναι εδώ. Pan Mestole zde také není. Tak se dostáváme ke zprávě Romeva i Rueda. Genderové aspekty poklesu hospodářství a finanční krize. Kdo se hlásil? Je zde někdo k tomu? Nikoli, takže ke zprávě Figueredo přihlásila se paní eh, Olbrich, ta zde ale není. Pan Takula ke zprávě o sportu. Jedna minuta, prosím. arvoisa puhemies kiitoksia. ensinnäkin haluan kiittää. pane předsedo chtěl bych poděkovat zpravodajce nebo zpravodajovi za tuto zprávu. Předsedkyní naší komise je Doris Pak. Já si myslím, že je to dobrý přístup k tomuto tématu. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Musíme si uvědomit, že zde existují určitá etická pravidla. a která jsou nedostačující. A to je velmi důležité. Jeden z hlavních důvodů v současné době je obchod s bílým masem, obchod s lidmi. V některých případech se ukázalo, že a k takovýmto problémům skutečně dochází. Je třeba zajistit, aby sport byl co nejčistší. Já jsem podpořil tuto zprávu a doufám, že spolu s UEFA a EFA budeme schopni vytvořit pravidla, která nám pomohou. Mnohokrát děkuji. Nyní ke zprávě závěry summitu EU Rusko, pan Bejta. Uh, děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval jinak než moje politická skupina, pokud jde o pozměňovací návrhy 1 a 2, které předložila politická skupina zelených. Já jsem podpořil tyto pozměňovací návrhy, protože podle mého názoru je velice důležité, aby když analyzujeme výsledky summitu, musíme mít na paměti situaci lidských práv v Rusku. Domnívám se, že potlačení demonstrací při tomto summitu potlačuje svobodu schromažďování se. Tato svoboda není dostatečná v Rusku. Musíme upozornit ruské úřady na to, že musí respektovat tento základní princip. Nemůžeme zavírat oči, pokud se v Rusku lidem nedostává řádného soudu. Je třeba, aby soudy probíhaly bez ohledu na politický vliv. Děkujeme, pan Keller. Thank you very much, chair. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vyjádřit povodný názor. Hlasoval jsem v tomto usnesení pro pozměňovací návrhy 1 a 4. Poukazovala se na to, že summit EU-Rusko neměl řešit otázku lidských práv, ale tato otázka s ostatními tématy úzce souvisí. Došlo k demonstracím ve 40 ruských eh, městech 31. května, těsně před začátkem samitu. Lidé žádali o svobodu schromažďování se. Já si myslím, že na to bychom měli poukázat. Zároveň je třeba uh, zmínit eh, Sergeje Vagnického a nutnost vyšetřit jeho smrt. Dále pozměňovací návrh 3. Ten vyzývá k ukončení eh, netrestnosti za násilí proti obhájcům lidských práv a o podobných věcech. Děkuji. Eh, já myslím, že pan Protasěvič chtěl také vystoupit k tomuto tématu. Máte jednu minutu. Děkuji bardzo. Pan... Eh, děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat paní Hautala a dalším kolegům ze skupiny Zelených, kteří eh, předložili pozněvací návrh eh, k, na celý, celou zprávu k situaci zastánců práv v Rusku. Já si myslím, že eh, mé osobní hlasování a hlasování naší skupiny k pozměňovacímu návrhu 3 paní Hautala, to bude mít vyjádření našich názorů k tomu, co se děje v Rusku a také ke vztahu mezi eh, Ruskem a EU. Když jde o otázku respektování základních práv a konkrétně práv na schromažďování, to by mělo být také zohledňováno na vztahy s Ruskem. Děkuji. Dále eh, zpráva o izraelském útoku na humanitární flotilu v Gaze. Pan Higgins, jedna minuta. Eh, eh, Uachtarán. <clears throat> Ty stéanme ar er an vóta modile stát Izrael. Er Pane předsedo, já jsem se zdržel při hlasování, pokud jde o útok na lodi v Gaze, protože to usnesení není zdaleka dosti důrazné proti útoku na palestinský lid eh, na okupovaných územích a v pásmu Gazy. Zavraždění devíti aktivistů pro lidská práva znechutilo lidi na celém světě. Stalo se to v mezinárodních vodách, je to akt piráctví. A Izrael odmítá nezávislé vyšetřování a musíme také odsoudit americkou vládu a prezidenta Obamu, kteří nebyli ochotně kritizovat eh, tuto vraždění. Nevěříme spojeným národům, že budou ochotni se vyjádřit v usnesení k situaci na Blízkém východu. Dochází k útoku na celém světě a v Tel Avivu došlo k pochodu palestinců a Izraelců společně. A právě takto, touto cestou je možné řešit problém Blízkého východu.

Já se domnívám, že je třeba, aby hlas parlamentu byl slyšet eh, s ohledem na to, co se stalo. Potřebujeme mít eh, jasnou mezinárodní přítomnost při vyjednávání, při vyšetřování eh, těch událostí, které se staly. Je zároveň důležité, aby Evropský parlament ukázal svůj zájem o humanitární situaci v Gaze, ale zároveň zohlednit legitimní obavy Izraele pokud jde o jeho bezpečnost. Já si myslím, že je nutné podívat se na porušování mezinárodního práva, jak na to poukazujeme v odstavci 2. Zároveň je nutné hovořit o kolektivním trestu, jak, se, e, jak tomu je v úvodním ustanovením C. Je e, třeba aby vyšetřování provedla nezávislá strana. E, bez toho nebude možné nalézt mír. Pan, Kelam, jedna minuta. Já jsem podpořil toto usnesení, ale eh, domnívám se, že emočně není příliš vyvážené. My voláme po nezávislé mezinárodním vyšetřování, ale zároveň bychom neměli předčasně činit nějaké závěry. A z tohoto důvodu eh, druhá část odstavce dvě tuto část zamítám, protože hovoří o tom, že došlo k porušování um, mezinárodního práva, ale to nebylo potvrzeno. Paní Korola, jedna minuta. Arvoisa puhemies, olen aika samoilla linjoilla edustaja... Pane předsedo, já souhlasím uh, s panem Kelam. Já jsem hlasovala pro toto usnesení, ale moje skupina uh, předložila vlastní Eh, usnesení, eh, kde eh, je jeden důležitý bod, o kterém se nehovořilo, a sice, že když skupina EPP chce uznat práva Izraele na existenci v rámci bezpečných hranic, tak je to věc samozřejmá. Nebylo to zmíněno v závěrečném usnesení a já se tam proč tomu tak bylo. Pan Takulo, máte jednu minutu. pane předsedo. Já jsem hlasoval proti tomuto usnesení, protože podle mého názoru toto usnesení není vyvážené, je proti Izraeli a nebere v úvahu celý obraz, celé situace. Jakožto EU, podle mého názoru, jsme selhali, protože jsme měli eh, zabránit tomu, aby evropští občané se plavili na těchto lodích, protože účel této flotily bylo provokovat. Eh, bylo zde mm, eh, v této oblasti embargo. Eh, já vím, co to znamená z hlediska mezinárodního námořního práva. Díval jsem se na televizi a vyvodil jsem závěr, že účel této flotily Eh, bylo postavit se proti Izraeli. A my nemůžeme podpořit takovou aktivitu, která podporuje terorismus. Musíme stát eh, za lidskými právy a hájit demokratický stát Izrael. Děkuji. Eh, pan Sodorga, minuta. Děkuji. V tomto usnesení je odůvodněná kritika izraelské operace. Ale bohužel eh, nepřecházíme zde od slov k opatřením. Pokud by to byly eh, Iránci, eh, kteří by například napadli evropské lodě v mezinárodních vodách, co by se potom stalo? Potom by se řeklo, že to byla teroristická akce zde máme určité, určitý privilegovaný přístup eh, k této zemi. To nemůžeme dělat, v tom nemůžeme podporovat, protože u jiných států bychom reagovali jinak. Problém tohoto usnesení je, že zdou se některé eh, dobré formulace, ale k akci to nevede. Toto privilegované partnerství s Izraelem se zde rovněž neřeší. Pokud chce být parlament důvěryhodný, potom musíme nyní jednat. Kyria Sund und Hohenstein. Děkuji, pan Sunden Hornstein, jedna minuta. nie wzięłam udziału ja w ogóle nie wzięłam udziału w tym głosowaniu Já jsem se neúčastnila tohoto hlasování, protože tento text obsahuje tolik zásadních chyb, že bychom ho vůbec neměli předkládat. Takže já jsem se připojila k, k kolegům z EPP a k panu Takulovi. Chtěla bych říci, že říci, že Izrael jednal v rozporu s mezinárodním humanitárním právem předtím, než bude, budeme mít výsledky vyšetřování, to je nesmysl. To nevychází z reality. Zároveň v tomto textu hovoříme o těch, a kteří byli, byli na, v posádce, o nich hovoříme jinak než o těch, kteří pochází z Izraele. Já si myslím, že to způsobuje špatné emoce. No, děkuji. Nyní k Bosně a Hercegovině pan Vigenin. Už tady není? Tak tedy eh, no, eh, záplavy ve střední Evropě. Pan Mečaros, minuta. Pane předsedo, v poslední době eh, máme ve střední Evropě katastrofální situaci kvůli záplavám. Řeky vystoupily ze svých břehů a my potřebujeme velice rychle pomoc. Mnoho lidí ztratilo všechno. Jsem velice rád, že Evropský parlament si uvědomil, že je třeba pomáhat rychle a z tohoto důvodu považuje za velmi důležité, že jsme podpořili tento návrh usnesení. Chtěl bych vyzvat, vyzvat Evropskou komisi, aby poskytla finanční pomoc co nejrychleji. Finanční pomoc pro občany střední a východní Evropy. Děkujeme. Vážení kolegové, nyní přerušuji schůzi až do 15 hodin.